obchodních dohod musí být dynamické a musí se přizpůsobovat novým oblastem, které se budou rozvíjet. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní kolegyni Beres a další na, na dvě minuty také za výbor pro zaměstnanost pan kolega Howitt. Asi. Eh,